různých léčivých přípravků. Máme tu dva zpravodaje, paní Krostet a pana Tanasesku. Nejprve tedy dostane slovo paní Krostet. Máte slovo, paní Krostet. Merci beaucoup. Děkuji vám, paní předsedkyně. Doufám, že ještě dorazí další kolegové do sálu. A to také proto, že bych chtěla na úvod poděkovat všem stínovým zpravodajům a také eh, týmu komisaře Andriu Kajtise, kteří eh, na této věci spolupracovali. Bylo přiloženo více než tisíc pozměňovacích návrhů. Eh, byla to titánská práce, kterou jsme tady kolektivně v duchu spolupráce dokončili a to se mi velmi líbilo. Bylo to nezbytné vzhledem k velmi eh, závažným důsledkům této legislativy. Světová zdravotnická organizace upozorňuje na to, že eh, eh, vzrůstá riziko antimikrobiální rezistence a v důsledku toho umírá více lidí než na rakovinu. A proto bylo potřeba přijmout Eh, kategorická opatření u zdroje těchto eh, příčin. Je potřeba eh, bojovat proti rezistentnosti a to už v chovu zvířat. A my chceme zabránit čistě preventivnímu používání antibiotik u zvířat. Chceme zabránit masovému používání antibiotik v chomu. Chceme také zakázat veterinární přípravky v lidské nebo humánní medicíně. A Eh, chceme také podpořit eh, vývoj nových eh, léčivých přípravků a psychotropních látek. A musíme také dbát na správné stravování. Nechceme samozřejmě veterinářům omezovat příliš nástroje, které mají k dispozici, protože oni mají zodpovědnost za léčbu, my musíme důvěřovat, jsou Eh, nejlépe postavení nebo nejlépe eh, pro to, aby mohli posoudit všechny okolnosti. Toto eh, nařízení by mělo práci usnadnit a ne tuto profesi hnát do extrému. Víme, že tady platí velmi vysoká míra etiky. Také si musíme uvědomit, že existuje problém s dostupností některých léčivých přípravků na trhu. Abychom zajistili eh, zdraví a pohodu eh, zvířat, tak eh, také musíme postarat o lepší schvalování léčebných přípravků, které přicházejí na trh. A proto je absolutně nezbytné, abychom podpořili vědu a výzkum a inovace v tomto sektoru. Naše zpráva tedy chce být velmi ambiciozní v tomto smyslu nabízí například rozšířit eh, lhuty eh, obchodní exkluzivity, eh, kde jde například o léčebné přípravky určené na podporu některých zřídka se vyskytujících druhů, aby se více vyplatilo investovat do vývoje přípravku. Potom jde o opatření v oblasti farmakovigilance, kde potřeba také zajistit inovativní postupy. A na základě návrhu komise jsme trochu upravili některá ustanovení, abychom tam eh, více zdůraznili nový přístup k farmakovigilanci, který by měl být flexibilnější, efektivnější a méně byrokratický. Do zrychlené postupy by také měly zajistit eh, rychlejší reakci farmaceutických společností v případě některých eh, krizí, bez toho, abychom samozřejmě snižovali naše standardy v oblasti kvality a bezpečnosti, které jsou asi nejvyšší na světě. A na závěr si myslím, že toto nařízení by hlavně mělo být ve prospěch chovatelů, eh, kteří, jak víme, se potýkají s velkými problémy v současnosti a na které to bude mít dopad eh, bezprostředně. Tento text tedy je nechce žádným způsobem stigmatizovat, ale spíše jim pomoci, aby mohli zajistit lepší péči eh, stádům. Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům na výboru Agri, ale také všem kolegům z odboru Eh, za to, že přispěli k tomu, že toto nařízení by nemělo vytvářet zbytečné administrativní břemeno. Jde tedy o ochranu zvířat a tím pádem ochranu zdraví lidí. Jde o boj proti antimikrobiální rezistenci a také jde o zajištění efektivnosti chovu a také o konkurenceschopnost našeho farmaceutického průmyslu. Tyto cíle eh, nejdou proti sobě. Já si myslím, že se nám podařilo v tomto legislativním návodu naprosto sladit a teď bych si přála, abych už, abychom už nestráceli čas, aby eh, parlament rozhodl a aby potom eh, se tím musela zabývat rada a teď řada na mých kolezích. Děkuji vám, paní zpravodajko. Pana Tanasescu nevidím v sále, tudíž dám slovo komisaři Andru Kajtisovi. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Jsem velmi potěšen, že s vámi mohu hovořit o těchto návrzích. Ehm, návrh na řízení o veterinárních léčivých přípravcích chce zpřístupnit tyto prostředky a chce zintensivnit boj Evropské unie proti eh, antimakrobiální rezistenci. Vím, že to je něco, na čem um, parlamentu hodně záleží a já, já to nemohu než sdílet. Eh, Envy přijala zprávu 17. února a to drtivou většinou. A já chci užít této příležitosti k tomu, abych eh, poblahopřál paní Grostet ke vynikajícímu, vynikajícímu výsledku eh, práce a za skvělou spolupráci s komisí. Paní Grostet se podařilo získat podporu v, eh, ke 39 pozměňovacím návrhům, které pokrývají všechny významné aspekty Eh, tohoto návrhu. Zejména si ceníme návrhu konstruktivních, eh, včetně alternativ eh, usnesení o označování, environmentální posuzování dopadu, harmonizaci výro, výrobků, farmakovigilanci a EMR. To je Eh, také součástí eh, jednoho z cílů tohoto návrhu. A nyní pozměňovací návrh 726 lomeno eh, z roku 2004. To bylo nezbytné, abychom to mohli sloučit do jednotného nařízení o veterinárních léčivech. To bylo důležité k tomu, abychom sladili eh, nařízení s Lisabonskou smlouvou. Zpráva byla přijata 17. Eh, února a výborem NV já děkuji také panu Tanasesku v jeho, titulu, v jeho funkci zpravodaje, což bylo klíčové právě eh, k tomu, aby to bylo přijaté tak velkou většinou. Komise si cení snah o zlepšení tohoto návrhu a zohlednění specifičnosti um, veterinárního sektoru. Spolupráce mezi parlamentem a komisí v obou těchto složkách byla skvělá pochopitelně, že budeme usilovat o to, aby tomu tak bylo i nadále a abychom eh, dotáhli celou tuto složky co, co nejdřív. Myslím, že je možné dokonce dohodnout se v prvním čtení a je to i žádoucí. Já jsem přesvědčen, že eh, bude dnešní hlasování znamenat značnou pobídku pro radu, aby urychlila svoji vlastní práci. Chci eh, ještě znovu potvrdit svůj závazek bojovat proti antimakrobiální rezistenci um, musíme nastavit eh, osvědčené postupy v této oblasti AMR, eh, aby členské státy byly vybaveny akčním plánem proti AMR, eh, abychom měli jednotný přístup a já v zájmu toho předložím návrh na vznik sítě proti antimakrobiální rezistenci, kde by se sešli odborníci Ehm, z oblasti veřejného zdraví, veterinárního eh, sektoru i environmentálního oblasti. A Evropská unie může sehrát klíčovou roli ve svých hranicích i globálně a eh, vaše konstruktivní práce na těchto návrzích rozhodně bude představovat eh, významný příspěvek v tomto úsilí. Ještě jednou děkuji parlamentu za užitečné návrhy zlepšující tuto legislativu a za vaši účast v boji proti antimakrobiální rezistenci. Spolehám se na podporu této sněmovny tak, abychom přijali velmi naléhavá nová opatření a abychom je co nejrychleji uplatnili i v praxi. Tímto vám děkuji za pozornost a těším se na vaše názory, které rád vyslechnu. Děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo druhý zpravodaj, pan Tanasesku. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže chci na úvod eh, začít eh, tím, že řeknu, že eh, velice si oceňuji, že se tady od, odlišují um, přípravky pro potřebu lidskou a veterinární a že tady věnujeme speciální pozornost v tom, té veterinární oblasti. Jak zmínila paní Grostet, byly nutné i některé změny nařízení 726 z roku 2004 jak eh, vyplývá z mé zprávy, tak je tam ještě několik prvků, které si zaslouží zlepšení. A to z, vzájmu větší jasnosti jsou tu články, které se týkají eh, povolování veterinárních prostředků, které teď spadají pod, spadají pod nové nařízení. A my, já jsem eh, vyjasnil v textu to, že agentura pro léčiva zůstává nadále zodpovědná centrálně na, za veterinární i e, lidské přípravky. E, zpráva také e, zajišťuje schodu s novým finančním nařízením. Teď máme už jasný a aktuální přehled týkající se principů uplatňování rozpočtu této agentury, včetně rozdělení přístup prostředků z rozpočtu. A díky velké podpoře na výboru Envy by se parlament eh, měl nyní jasně zapojit do stanovování eh, poplatku agentury, jak, jak tom, jako tomu bylo eh, v, pří, v případě farmakovigilance. Text byl tedy schválen ve výboru Envy a uznává roli agentury pro léčiva a obsahuje také zmínku o spolupráce s hodnotícími orgány, tak aby se ještě více usnadnila tato spolupráce a výměna vědeckých informací. Kromě toho je důležité, aby členské státy měly srovnávací tabulky veterinárních léčiv a léčiv pro lidské použití aby to mohlo být eh, použito eh, v eh, národním kontextu při proplácení. A teď jakožto stínový spoluzpravodaj v případě zprávy paní Grostet chci děku, poděkovat za spolupráci. Jsou díky ní možné podstatné změny k lepšímu navrhuje se tady omezení používání antibiotik eh, při eh, léčení chorob zvířat a ještě výzkum dalších a nových léčiv tak, aby se lépe veterinářům zpřístupnila léčiva, aby měli mnohem větší škálu léčiv k dispozici. Ehm, a to eh, včetně některých mimořádných nebo limitovaných potřeb. Ehm, je také důležitý, důležité mít lepší schvalovací eh, postupy a moderní eh, proces eh, prodeje. Včetně prodeje um, přes internet, kromě některých výjimek, jako jsou některé psychotropní látky a další. A podobně jako u lidských léčiv má komise přijmout hlavní směry, které podpoří členské státy ve vzniku harmonizovaného eh, digitálního systému. Ehm, je škoda, že ehm, tolik antibiotik dáváme eh, zvířatům. Ehm, a to nejenom ve výzkumných centrech, ale i v zemědělství eh, na, ferm, na farmách Měli bychom zakázat preventivní a rutinní využívání um, látek, které zhoršují antimakrobiální rezistenci. A abychom bojovali s touto rezistencí, by se by všichni měli zapojit do přijímání kroků, včetně orgánů, pacientů, veterinářů a spotřebitelů. Děkuji. Thank you. Now... Děkuji. A nyní jménem výboru Agri promluví pan Selimovič. Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych nejprve co nejsrdečněji poděkoval oběma zpravodajům, především paní Grostet, za skvělou spolupráci. Obdrželi jsme takřka tisíc pozměňovacích návrhů a díky sekretariátu a paní Grostet se podařilo vypracovat velmi dobré kompromisní pozměňovací návrhy. Já si myslím, že ten návrh nebude dobrý pouze pro další eh, vývoj dobrých podmínek, eh, dobrých životních podmínek zvířat, ale i pro životní prostředí obecně. Jsem rád, že se nám podařilo eh, předložit velmi přísné požadavky, pokud jde o používání antibiotik, protože antibiotika není možno používat preventivním způsobem. Myslím si, že, by, že bychom měli zcela jasně stanovit, kdo má možno, možnost antibiotika předepisovat a jak budeme nakládat s eh, dopady nebo s riziky pro životní prostředí. Bude to mít totiž dopad na životní prostředí, na veřejné zdraví, eh, na eh, dobré životní podmínky zvířat a kromě toho musíme zohlednit i to, že společně s těmi přísnějšími pravidlami se, pravidly se snažíme více chránit životní prostředí a bojovat proti antimikrobiální rezistenci. Myslím si, že potřebujeme účinné eh, veterinární léčivé přípravky, které budou používány tak, že nebude vznikat riziko pro veřejné zdraví ani pro životní prostředí. Můžeme říci, že tady podporujeme tento balíček a doufám, že i ostatní kolegové se k této pozici připojí. Děkuji. Děkuji eh, za výbor Agri. Nyní promluví pan Polčák paní předsedající já v té jedné minutě kterou mám se budu věnovat eh, evropské lékové agentuře. chci poděkovat panu zpravodaji eh, tnsescu který akceptoval řadu připomínek z našeho výboru agri. Ehm, do jisté míry chci vyjádřit jisté pochybnosti nad eh, tím návrhem komise pokud jde o strukturu a výši poplatků hrazených evropské lékové agentuře ehm, a dokonce ani tedy s tím eh, jaké jsou stanoveny odměny příslušnými orgány členskými státy eh, aby tyto odměny byly stanovovány prováděcím aktem. do stanovení poplatků hrazených agentuře by měl být plně zapojen evropský parlament jako je tomu v případě právní úpravy farmakovigilance a to formou plnohodnotného spolurozhodování eh, to je již v návrhu zprávy pana tnsescu. Eh, je nutné vložit do eh, nového nařízení eh, řadu odkazů právě o veterinárních léčivých přípravcích a jasně vymezit úlohu evropské lékové agentuře při registraci veterinárních léčivých přípravků a dohledu nad nimi prostřednictvím centralizovaného postupu. chci podpořit požadavek aby nová opatření brala v potaz specifické rysy veterinárního odvětví a aby poplatky byly pro toto odvětví dostupné. děkuji. Děkuji a nyní tedy zahájíme rozpravu zástupců jednotlivých politických frakcí. Nejprve pan Čirio na dvě minuty. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval kolegům, především paní Grostet, protože musím říct, že jsme ve výboru pracovali velmi intenzivně, velmi dlouho a intenzivně jsme pracovali na těch pozměňovacích návrzích a domnívám se, že se nám podařilo najít vyvážený kompromis. Podle mého názoru je důležitá jedna věc. Jedná se o nová pravidla, o nové nařízení a Možná, že někteří dostanou strach a řeknou nová pravidla, nové nařízení v sektoru, který je silně eh, právně upraven, eh, to je problém. Nicméně původním záměrem bylo něco úplně jiného. My v podstatě chceme dosáhnout e, opaku. Chceme sice nová pravidla, ale ta nová pravidla se musí osvědčit e, v terénu. To znamená, že ta nová pravidla by mě, neměla vést k další byrokratizaci e, systému. Jsou to teda tedy ustanovení, která se budou snažit o to, aby v rámci EU došlo k harmonizaci. A proto se domnívám, že je to dobrá příležitost, kterou bychom neměli promarnit. Jedná se totiž o velmi důležité odvětví. Toto odvětví je neméně důležité jako jiné odvětví, ať už je to oblast sektor mléka, kde jsme v tuto chvíli eh, ve velmi obtížné situaci vzhledem ke komplikované struktuře. Musím říci, že eh, tam to vedlo k džungli předpisů, ale tady chceme jít jinou cestou. Tady to chceme zařídit jinak. Eh, chovatelé nebo producenti mléka eh, v celé EU by se měli moci spolehnout na pravidla, která budou platit ve všech zemích. To by byla dobrá věc. Už by neměly existovat rozdíly. My jsme tedy řekli, že se snažíme o nové nařízení. Mělo by to být nařízení, které by bylo výhodou pro všechny a bylo by to takové jednoznačné znamení v tom smyslu, že naše zemědělské podniky nesmíme nechat na holičkách, protože se v tuto chvíli nacházejí ve velmi obtížné situaci. Na minutu a půl paní Karendach. Pane eh, předsedo, pane komisaři, my jsme v tomto týdnu schválili legislativu o zdraví zvířat. Tam jde především o to, abychom chránili veřejné zdraví, zdraví zvířat, aby tedy byly dodržovány dobré podmínky při chovu zvířat a, e, obez, ob, a aby byly léčivé přípravky ve veterinární oblasti používány obezřetně. Já si myslím, že to řekla paní zpravodajka i ostatně. Já jsem tedy velmi vděčná za to, že se podařilo e, vyjednat kompromisní pozměňovací návrhy, protože se domnívám, že je potřeba dál prosazovat tu myšlenku, že jde o zdraví zvířat a o veřejné zdraví, že e, to musíme dát do souvislosti eh, s používáním léčivých přípravků. Musíme odlišovat humánní a veterinární léčivé přípravky a humánní léčivé přípravky si musíme vyhradit skutečně pro použití pro lidi. Musíme dbát na to, aby ti, kteří léčivé přípravky předepisují, je zároveň neprodávali a negenerovali na nich zisk, aby to bylo odděleno. Eh, musíme Eh, dbát na to, aby byl zakázán internetový prodej těchto léčivých přípravků. Já si myslím, že tato legislativa je velkým úspěchem, protože umožní inovace, bude důležitým krokem směrem vpřed a kromě toho to umožní to, abychom bojovali proti antimikrobiální rezistenci eh, ještě intenzivněji. A to na všech úrovních, mimo jiné i pokud jde o předepisování veterinárních léčivých přípravků. A v tomto smyslu jsem tedy přesvědčena o tom, že jsme se vydali správnou cestou a budu uh, doufat, že se to projeví při hlasování. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Pěcha. Děkuji bardzo, paní předsedničance. Děkuji. Paní předsedkyně, zpráva paní Grosteta, pana Tanastesku je eh, velmi vítaná, já ji hodnotím velmi pozitivně, včetně té atmosféry, která provázala hledání kompromisu. Když eh, se bavíme o této oblasti veterinárních výrobků, tak eh, mám vždycky na mysli eh, zajištění zdraví zvířat a bezpečnosti potravin a také zajištění zdraví lidí. Také jde o ochranu životního prostředí. Já si myslím, že by to mělo být nahlíženo jako celek, že jsou tady různé aspekty toho, čemu by se mohli říkat bezpečné a zdravé potraviny, které budou tedy bezpečné pro spotřebitele, ale i pro, budou to veterinární výrobky, které budou bezpečné pro ty, kteří je používají a budou také bezpečné pro pacienty. Víme, že musíme bojovat proti AMR a také to musí být výroky, které budou bezpečné pro životní prostředí. I já jsem pro eh, ten kaskádový způsob rozlišování antibiotických látek musíme rozlišovat mezi preventivním a léčebným použitím antibiotik. Preventivní bude eh, v důsledku toto návrhu zakázáno. Potom jde také o různé komerční otázky, například jde o licencování, distribuce eh, veterinárních produktů, eh, stejně tak jde i o reklamu těchto produktů. To jsou velmi důležitá ustanovení, protože se netýkají pouze veterinárních produktů jako takových. Víme, že prodej a reklama na internetu je velký problém a jde také o vytváření dat a jejich používání. I to by, eh, kdybychom to příliš regulovali, tak by to mohlo omezit eh, inovace v této oblasti. Já mám možná v něčem trochu odlišný názor. Nemohu souhlasit s některými pozměňovacími návrhy, zejména s těmi četnými odkazy na homeopatické léky. Já jsem sám doktor. Mám pocit, že tady převládla ideologie nad vědeckými poznatky. neexistují žádné vědecké důkazy o účinnosti homeopatických látek. Já eh, si nemyslím, že tady můžeme počítat s efektem placebo, vzhledem tomu, že hovoříme o zvířatech. Je tady na vás modrá karta od pana Šaneho. Přijímáte ji? Ano. Pane Šany, máte 30 sekund. Děkuji, za tuto možnost se na vás obrátit. Já si myslím, že tady byl odveden kus dobré práce, ale mám na vás otázku týkající se budoucnosti. Mohl byste podpořit myšlenku, že v budoucnosti by Evropský parlament měl více spolupracovat s agenturou pro léčivé přípravky? tím, že by byli víc zapojeni do tohoto procesu. No, obě instituce na dzisiaj, druhý kolego, jsou e, předmětem. Obě instituce, jak Evropský parlament, tak e, Evropská leková agentura jsou již součástí tohoto postupu. Takže já chápu, že by tu měla být e, určitá společná půda, pokud jde o lidské léčebné přípravky ale často je obvykle, že jsou e, agentury, které řeší obojí. Protože existuje vzájemná provázanost a interakce, to je součástí re- reality, takže bych toto e, preferoval. Děkuji paní Meissner. Děkuji, paní předsedající. Nejprve mi dovolte, abych velmi srdečně poděkovala oběma zpravodajům, paní Grostet, panem, panu Tanasesku. Je to tak, že díky této legislativě dosáhneme zásadního zlepšení, pokud jde o eh, rezistenci vůči antibiotikům, o to se snažíme. A souvisí to s tím, že ve zprávě pana Tanasesku se hovoří o registraci humánních veterinárních eh, příprav, léčivých přípravků, které, eh, která je v tuto chvíli v jednom nařízení, bude to odděleno. Kromě toho eh, ty poplatky za registraci eh, k agentuře EMEA budou také upraveny. To všechno jsou velmi smysluplné věci a možná ještě důležitější větší je ta zpráva paní Grostec. Skutečně je to tak, že eh, musíme eh, velmi pečlivě odlišovat profilaxi, metafilaxi, pokud jde o profilaxi, tak bychom neměli používat kritické, kritická antibiotika prostřednictvím krmiv maximálně tehdy, pokud je zvíře před operací. Podávání antibiotik by mělo být vyhrazeno zvířatům, které jsou v péči veterináře. Kromě toho je velmi důležitý, to znamená, že se říká, že některá antibiotika by měla být, měla být vyhrazena pouze pro používání u lidí, tak aby to mělo účinek u lidí v humánní medicíně. Pokud některé antibiotikum v některém členském státě není k dispozici, je možno využít jiné antibiotikum. V individuálních výjimečných případech můžeme použít humánní léčivé přípravky, ale myslím si, že by to mělo být eh, tedy spíše odděleno. Já považuji za správné a důležité právě to, aby do budoucna byly registrovány i homeopatické přípravky, na rozdíl od e, předřečníka. Samozřejmě, že můžeme e, diskutovat o tom, jestli mají účinek nebo ne, ale dosáhly již velkých úspěchů a je určitě dobré, abychom použili všechny prostředky, které nám umožní omeznit, o, o, omezit AMR. Nikilonen, minuta půl. Děkuji. z kraje chci poděkovat ehm, za doskvělou spolupráci s pravodajům a všem kolegům. Je-li řeč o veterinární medicíně, tak nevyhnutelně je řeč o antibioticích. A nesmíme zapomínat, že dotyčné nařízení se týká také dostupnosti nejenom administrativních záležitostí. Když se prodávají a předepisují antibiotika, je to upraveno jasnými pravidly. Původní návrh komise by úplně zrušil možnost eh, na národním základě omezit eh, využívání antibiotik, což by ve Finsku eh, situaci spíše oslabilo. A já tudíž chci poděkovat eh, všem stranám za to, že v průběhu jednání na výboru jsme se postarali o to, aby tam zůstala to možnost členských států zavést přísnější omezení. Antibiotika mohou být použita eh, ve Finsku pouze na předpis a díky tomu finské mléko není plné antibiotik když eh, věci fungují dobře u nás, myslím, že by mohly fungovat dobře i jinde v budoucnu. Všem děkuji za dobrou práci a chci jenom připomenout, že eh, důležitým východiskem pro lidské zdraví jsou životní podmínky zvířat. Děkuji, abych poděkoval paní zpravodajce. Děkuji za skvělou spolupráci mezi stínovými zpravodaji. Myslím, že jsme návrh komise vylepšili zásadním způsobem. Musíme poukázat i na to, že léčit musíme, protože jsou tu eh, skutečnosti, které nejsou přijatelné. Eh, je eh, ve veterinární medicíně používáno dvakrát více antibiotik než v humánní medicíně a to není přijatelné. V důsledku AMR umírá mnoho lidí a já si myslím, že k tomu přispívá i tato situace. A právě proto Musíme pečlivě rozlišovat profilaxi, metafilaxi. Souvisí to se špatnými eh, eh, eh, podmínkami při chovu zvířat a všechno to jsou skutečnosti, které musíme vzít v potaz při snaze předepisovat méně antibiotik. Kromě toho musíme hovořit i o rezervních antibiotikách, které, která musí být vyhrazena humánní medicíně. Kromě toho se musíme zlepšit při sběru dat. Musím říci, že v Evropské unii nejsou data schromažďována, dostatečně a tím se tedy musíme více zabývat. Eh, pan kolega z EKR bohužel odešel, ale rád bych řekl, že nemusíme diskriminovat homeopatické přípravky. Já si myslím, že je musíme považovat za rovnocené a všechno to, co představuje určitou alternativu k antibiotiku, musíme podporovat. To znamená, znamená že vás prosím, abyste souhlasili eh, s pozměňovacími návrhy 116, 117, abychom homeopatické přípravky neohrozili. Děkuji. Thank you. Next speaker, Mr. Děkuji. Dalším eh, řečníkem je pan Pericini na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že ten text, který byl přijatý na výboru Envy, je velmi dobrý, za to bych chtěl poděkovat hlavně paní Grostet, protože nám všem umožnila eh, předložit pozněvací návrhy, což si myslím, že přispělo k celkom vyznění toho návrhu. Myslím, že se tady podařilo zajistit hlavní cíl, tedy podporu inovací, fungování vnitřního trhu, konkurenceschopnosti. Můžeme mít Eh, různé přístupy k legislativě, jde tady ochranu eh, zdraví zvířat a zdraví lidí. A dále je potřeba začít řešit otázku antimikrobiální rezistence. Je dobře, že pro praktické použití se tímto zakazuje. A u metafilaxe je pouze možné podávat to nemocným zvířatům. Měli bychom také řešit eh, otázku monopolů a eh, licencí v eh, farmaceutickém průmyslu a řešit otázku patentů, tak aby mohlo vzniknout více generických léčivých přípravků. Hovořil jste tady o 20 letém období Eh, restrikce, tož eh, by mohlo poškodit malé středně velké podniky zejména, protože by to omezil jejich přístup ke generikům. To bude mít dopad na zdraví jak lidí, tak i eh, zvířat. Děkuji paní Dornáno. Děkuji paní předsedkyně. Po dlouhých jednáních, která vedla naše kolegyně François Grostet, které bych chtěla srdečně poděkovat za její koncensuální vedení této debaty, teď můžeme projednat velmi citlivý nebo delikátní text. Přes ty kompromisy musím ještě vyjádřit několik výhrad. Zvířata, která prošla klinickými eh, testy, by neměly být znovu zařazeny do potravinového řetězce. Musíme eh, aplikovat eh, princip eh, předběžné opatrnosti, jde o bezpečnost eh, potravin a víme také, že eh, prodej na internetu veterinárních léků by měl být více regulován. Neměly by se prodávat ty léčebné přípravky, které by měly být na předpis veterináře nebo jiného kvalifikovaného profesionála. To by mohlo podpořit dva pilíře celého systému, jednak veterinární systém Eh, a ochrana této profese, protože díky této profese se nám podařilo snížit konzumaci antibiotik eh, minimálně ve Francii a potom jde také o kvalitu našeho chovu, která by neměla být poškozena deregulací padělky a tím, že eh, máme dostatečný systém kontrol. Chtěli bychom také mít systém, kdy maso na které dohlíželi, eh, nedohlíželi veterináři, by mělo být určeno na export. Víme, že v minulosti tady docházelo k eh, nadměrné deregulaci a měli bychom zůstat eh, velmi opatrní. Thank you, Mr. Lise. Děkuji, pan Líze. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, vážní kolegové. Já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům, ale zejména François Grostet z, eh, měl bych jí tady eh, udělat velký kompliment, protože je to velmi obsáhlá technická záležitost a já si myslím, že se jí to podařilo eh, ta jednání vést velmi chytře. Já si myslím, že bychom s tou zprávou měli souhlasit velkou většinou. Chtěl bych se zmínit o rezistentnosti vůči antibiotikum. Podle údajů komise, také Světové zdravotnické organizace, dochází každý rok k asi 25 tisícům umrtím v Evropě protože antibiotika ztrácejí svou účinnost, protože eh, eh, některým lidem potom už nic jiného nepomůže. A proto se to musíme zaměřit, jednak eh, v té veterinární oblasti a také v oblasti lidského zdraví. A proto bych chtěl požádat komisi a také radu, až vstoupíme do trialogu, aby se podíval zejména na pozdňací návrhy 245 a 246, protože tam jde o i důsledky toho, kdy zemědělec výrazně více nasazuje antibiotika než srovnatelní eh, zemědělci eh, a potom by eh, měl někdo přijít a zkontrolovat, jestli se antibiotika nepoužívají preventivně. A možná mu také vysvětlit, jak by mohl lepší hygienou a lepšími opatřeními zabránit vyššímu užívání antibiotik. To je systém, který bychom měli zavést v celé Evropě. A ještě k humánní medicíně. Pokud eh, každý rok umírá 25 tisíc lidí, eh, tak je potřeba se zabývat také tím, jak to funguje. V této oblasti pořád ještě se příliš štědře předepisují antibiotika. Eh, myslím, že ty podmínky například v nemocnicích nejsou ideální. Musíme také více investovat do vývoje nových antibiotik, Chtěl bych poukázat eh, na poznací 22. Eh, nejde o inovace nejen v veterinární oblasti, ale také v oblasti lidské medicíny a byl bych rád, kdyby komise co nejdříve předložila patřičný návrh. Děkuji za pozornost. Thank you. Madam Borzan, one minute and a half. Zahvaljujem, gospođo. Pani Borzan, na minutu a půl. Děkuji. Tady se eh, definují eh, vztahy při distribuci a použití veterinárních produktů. Ale já se chci zaměřit na tu část, která se dotýká antimikrobiální, antimikrobiální rezistence. Jde o zákaz některých eh, antibiotik ve veterinární oblasti, aby mohly být používány pro lidi. Ale musí to být retroaktivně musí to zahrnovat závazek stáhnout z trhu antibiotika, která už se v některých případech prodávají. Je důležité svázat distribuci antibiotik s předpisem eh, od kvalifikovaného doktora. Eh, je eh, na místě zakázat prodej online. Lidské a eh, zdraví a zdraví zvířat začínají být stále více na sobě závislé vzhledem k technikám intenzivního zemědělství. Eh, proto otázka antibiotik se musí řešit prostřednictvím přístupu jednotného již eh, nějakou eh, dobu bijeme na poplach. Musíme zajistit, aby si budoucí generace nekladly otázky, proč jsme kvůli zisku eh, zničili jeden z největších úspěchů v oblasti medicíny. Na závěr mi dovolte říci, že tento návrh je dobře nastaven a přispěje k lepší ochraně lidského i zvířecího zdraví. Děkuji. Slovo má paní Gerling na jednu minutu. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Většina diskuzí tady v parlamentu i diskuze s veřejností se týká antimikrobiální rezistence. Já souhlasím s postojem, který k tomu přijala zpravodajka, ale v té zprávě jsou i jiné věci a já bych ráda poděkovala eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům za to, že tedy vyhověli eh, žádosti eh, Spojeného království. My tady tedy máme tradici toho, že léky předepisují jiné kvalifikované osoby. Musíme si uvědomit, že eh, ten systém nevždy funguje a já si myslím, že pokud si připomeneme tuto situaci ve Spojeném království, tak si myslím, že to je dobrý pokrok. Eh, Kromě toho bych rád dá, poukázala na pozměňovací návrh, který se týká zákazu geneticky modifikovaných osob. Myslím si, že by to byl velmi nebezpečný eh, precedent. Děkuji. Děkuji. Pan uh, Huitema na jednu minutu. Děkuji vám, kolegové, kolegyně. Podle eh, předpovědí OECD vznik, vzroste používání antibiotiko za 77% a bylo by nezodpovědné, kdybychom používali antibiotika preventivně, tedy profilakticky. Je důležité, abychom eh, rozvíjeli výzkum nových léčiv a nových vakcín aby antibiotika, antibiotická léčba eh, nadále byla možná v, v, lidském, v lidských Takže nesmíme ohrožit eh, zdraví zvířat, ale ani zdraví eh, lidí. To by bylo naprosto nezdůvodnitelné. Děkuji. Děkuji a slovo má pan Věgaš na jednu minutu. Toto, eh, tento návrh obsahuje celou řadu pozitivních věcí, které by měly zajistit eh, dodávky dobře prověřených léčivých přípravků v veterinární oblasti. Také eh, by se měl zintenzivnit boj proti antimakrobiální rezistenci. To všechno jsou pozitivní věci. Nicméně podle mě ten návrh jde příliš daleko, protože umožňuje nadnárodním společnostem, aby si zlepšili eh, své postavení na trhu a mohli ho prodloužovat příliš dlouho. Měl by se zavést centrálnější přístup, který by měl zamezit tomu, aby se nadnárodní farmaceutické firmy zaměřovaly pouze na ty oblasti trhu, které jsou pro ně nejziskovější. A také jde o to, jak eh, zajistit, aby se léky používaly správným způsobem. Ale potom je tady celý ten model produkce, který eh, je škodlivý pro malé zemědělské podniky. Paní Scott Kato, na minutu. Souvislost mezi nadměrným používáním antibiotik na zemědělských podnicích a rezistencí vůči antibiokroni eh, eh, byla také zdůvodněna ve Spojeném království příslušným orgánem, který poukázal na toto nebezpečí na celém světě eh, vzrůstají obavy z antimikrobiální rezistence. Je potřeba zavést co nejpřísnější regulaci používání antibiotik jak u lidí, tak i u zvířat. V současné době je možné předepsat eh, antibiotika všem zvířatům eh, na farmě, i pokud nejsou nemocné, jenom pokud existuje riziko infekce. Toto nové nařízení by toto rutinní používání antibiotik mělo zakázat. Jako zelení bychom Eh, také chtěli, aby eh, to nepoužívali ke šlechtění. Pokud zvířata nejsou v sanitárních podmínkách, tak eh, samozřejmě tím trpí a mohou se více šířit různé infekce. Méně intenzivní chovatelské praktiky by mohly také snížit poptávku po antibiotikách. Thank you, Madam Reed. Děkuji. Paní Reed na jednu minutu. Paní předsedkyně, my v UKIP se domníváme, že zodpovědné eh, používání eh, léku je zásadní, zejména ty, které se používají u britských zvířat, ehm, aby byly zajištěny vysoké standardy eh, a životní podmínky zvířat. Ale nemyslím si, že by veterinární ehm, léčiva měla být používána jako kompenzace nesprávných metod a to zejména antibiotika, ta by měla být využívána zodpovědně jak ve veterinárních situacích, tak i z hlediska udělování licencí. Ovšem stávající legislativa z roku 2001 až 4 způsobila eh, Spojenému království řadu problémů. Vysoké náklady v důsledku administrativní zátěže z Bruselu. A proto eh, jsme my, jakožto UKIP, byli, se postavili proti vytváření nového eh, právního prámce, což by bylo škodlivé. Pouze britská vláda by měla mít možnost legislovat v této oblasti a po Brexitu to tak také bude. Eh, Děkuji, paní Gardiny na minutu a půl. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně. Já chci poděkovat oběma zpravodajům Paní Grostet odvedla vynikající práci. Mnoho kolegů už jí děkovalo, včetně pana, panu, pana Lízeho. A já myslím, že si to zaslouží. Zítra budeme hlasovat a e, bude to představovat významný krok ke změně procesu upravujícího léčiva na evropské úrovni. Budeme hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích tohoto nařízení. Eh, tím pádem bychom měli mít možnost drasticky omezit dobu eh, od eh, schválení k uvedení na trh a proplácení ze strany jednotlivých zemí na, mnoz, na mnoha trzích je stále ještě eh, s harmonogramem problém a toto nařízení by mělo eh, celou situaci sladit, protože bychom měli jeden systém, který bude platit eh, pro všech 28 zemí místa, bychom měli samostatné systémy. Kolegové jistě slyšeli různé příklady, třeba lék proti rakovině prsu, která byla standardním lékem eh, na tuto chorobu a přitom byla na světovém seznamu léčiv, které mají být v dispozici ve všech zemích světa. Ale tak tomu nebylo. V některých případech eh, země nebyly připraveny za to zaplatit, takže to nebylo k dispozici v mnoha místech. Eh, to trvalo deset let, než se to zpřístupnilo, takže tento problém se tím vyřeší. Paní Milion Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Dneska máme před sebou velmi důležité nařízení, o kterém máme diskutovat. Zazněla tu celá řada velmi důležitých věcí, mimo jiné i antibiotika. Já bych chtěla jasně říci, že antibiotika eh, nejsou eh, náhradou nebo kompenzací špatných podmínek při chovu zvířat. To bychom měli jasně říci. Rezervní antibiotika, to už napovídá samotný název, musí být vyhrazeny jako rezerva pro humánní medicínu. Jsem ráda, že eh, v tom nařízení Eh, předepisujeme rozsáhlý monitoring a předepisujeme členským státům také to, aby zaznamenávali použití antibiotik a kromě toho jsem ráda, že se podařilo, chci za to poděkovat eh, výslovně oběma zpravodajům, eh, že jsou zohledněny ekologické aspekty od výroby až po použití odpadu. Eh, to znamená, že se musíme pečlivě zabývat tím, jaké to má dopady na životní prostředí. Děkuji vám. Myslím si, že jsme učinili velmi důležitý krok směrem k novému zacházení s veterinárními eh, léčivými přípravkami. A nyní, přípravky. A nyní pan byl na minutu. Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter Děkuji, paní předsedající. Co by stínový zpravodaj za EKR ve výboru Agri je pro mě téma veterinárních léčivých přípravků velmi důležité. Jde totiž o to, aby ten legislativní rámec byl koncipován tak, aby nové léčivé přípravky byly vyvíjeny a k tomu tedy patří i ta ochranná lhůta, o které hovořila paní zpravodajka. Potřebujeme také snížit administrativní zátěž. Jednotlivé podniky musí mít možnost decentrální registrace. Zodpovědný přístup k používání antibiotik je naším společným úkolem a já mám radost, že je to v textu takto formulováno, že je to společný úkol. Rád bych upozornil na to, že některé země již snížily předepisování antibiotik. To e, tedy odpovídá budoucím úkolům, protože musíme vynaložit společnou snahu, potřebujeme podmínky, které budou platit pro všechny, tak abychom dosáhli společných cílů. Děkuji. Ehm, děkuji. Tento Eh, významný krok, je krok správným směrem v tom dlouhém boji. Mohl bych se e, zmínit eh, o svých kolezích ze švédské liberální strany, kteří s tímto bojem začali už v 90. letech. A hovoříme-li často o evropské přidané hodnotě, tak právě tady jsme svědky toho, že prakticky každá politická skupina tento návrh vítá, takže ta přidaná hodnota je nepopiratelná. Určitě se to projeví i u eh, té další zprávy, kterou dnes budeme projednávat, eh, která se týká krmiv. Eh, víme, že antibiotika jsou velmi důležitá pro naše zdraví. Například díky tomu už zápal plic není smrtelným nebezpečím. A stejně tak musíme zabránit tomu, aby se dále šířila rezistentnost, protože to vede ke zbytečným umrtí jak zvířat, tak i eh, lidí. A právě tady eh, může Evropa přispět. Děkuji, pan Linz, na minutu a půl. Pane komisaři, paní předsedkyně, vážní kolegové, já bych nejprve chtěl srdečně poděkovat naší zpravodajce, François Grostet. Já si myslím, že eh, předložila vynikající zprávu. Vážení kolegové, učené, léčené přípravky pro veterináře ehm, to je, a také zajištění ehm, Snížení antimikrobiální rezistence, to jsou dvě základní body této zprávy. Já si myslím, že by se nám to mohlo podařit po přetí této zprávě, Stejně tak bychom mohli podpořit eh, inovace, další vývoj. A také zákaz profilaktického používání antibiotik, to je naprosté minimum, nebo to eh, by se omezilo na naprosté minimum. A stejně tak rezervní antibiotika, ty by měly být na speciálním seznamu, který bude vytvářet komise. Abychom zajistili správné, eh, správnou léčbu zvířat, tak eh, by se měly více využívat jiné metody, například homatické přípavky by mohly hrát důležitější roli, tady to vidím asi jinak než náš kolega z EKR. A boje proti eh, bytečnému šíření eh, rezistentnosti by homeotika mohla eh, sloužit jako alternativa. A proto jsem také pro zjednodušené schvalování antibiotik. Myslím, že u toho dalšího nařízení o krmivech Eh, tím eh, tady vytváříme balíček, nebo bychom to měli jako celek a jsem tomu velmi rád, eh, že se to podařilo. Myslím, že tady tím posuneme také roli veterinářů a zodpovědnější chov zvířat. Děkuji vám, paní Kytalan. Děkuji, paní předsedkyně. Výše na antimakrobiální rezistence je obrovský problém, který až dosud nebyl brán dostatečně vážně a proto si myslím, že tato zpráva je krokem správným směrem. Infekce způsobené rezistentními bakteriemi se čím dál tím hůře léčí. Již dnes jsme svědky velmi fatálních dopadů tohoto jevu. Předčasně narozené děti nebo to, že není možné eh, v poměrně banálních onemocnění pomoci seniorům a proto bychom měli dělat všechno proto, abychom eh, zintenzivnili boj proti AMR eh, jak u zvířat, tak i u lidí. A to bychom měli dát jasně najevo. Rozhodně nechceme, aby docházelo k rutinnímu zbytečnému používání eh, antibiotik u zdravých zvířat. Výchozí bod by měl být, že pouze ta zvířata, která jsou skutečně nemocná, budou tyto léky brát. A proto bychom také měli zítra hlasovat pro tu zprávu. Měli bychom v každém případě se zasadit to, aby se zakázalo profilaktické používání antibiotik. Děkuji paní Ayuso na minutu a půl. Děkuji vám, eh, pa, paní předsedkyně. Já chci rovněž poděkovat paní Grostet. Bylo tam poměrně dost návrhů, ale i díky jejímu velmi smítlivému přístupu z toho nakonec vznikla eh, eh, průchodná kvalitní zpráva. Je důležité, abychom rozlišovali mezi různými eh, typy léčby a profilaxí. Musíme snížit administrativní zátěž, která je škodlivá. A musíme mít také záruky kvality léčiv. A pokud jde o jejich dostupnost, tak to je také důležitá záležitost. My se musíme naučit eh, najít, hledat řešení na eh, některé, co se týče eh, některých chorob, které se týkají jen některých druhů. Potřebujeme více inovací a výzkumu. A musí také existovat možnost předepisovat eh, léky um, tak, aby eh, ty eh, léta léčiva, které jsou používána i u lidí, byla u zvířat používána jedině, když není žádná jiná alternativa, a to pouze s předpisem od kvalifikovaného veterináře. Děkuji. A na minutu eh, paní Šaldemoze. Děkuji vám. I já eh, chci poděkovat eh, zpravodajce k skvělé zprávě. Podporuji tento text, o kterém budeme zítra hlasovat, o veterinárních léčivých přípravcích. A je to poprvé, kdy seriózně přistupujeme k otázce antimikrobiální rezistence. Také je nejvyšší čas, protože 25 tisíc lidí ročně zemře eh, v důsledku rezistentních bakterií, které eh, nereagují na jakoukoliv léčbu. A to je z velké části v důsledku používání antibiotik v zemědělství. Teď se již blížíme Eh, zákazu profilaktického užívání antibiotik. Nesmí být eh, využívána u zdravých zvířat pouze u nemocných. Já bych si přála zákaz možnosti prodávat eh, předepisované léky. To se teď ještě asi nepodaří, ale myslím, že budeme, je to začátek boje s AMR v Evropě. Děkuji a pan Van den Kandeláre má slovo na minutu a půl. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval paní zpravodajce za skvělou práci. Je velmi důležité, aby organizace trhu se díky této zprávě stala efektivnější. Zvlášť důležitá jsou pro mě opatření, která se týkají boje proti AMR, proti antibio- eh, antimikrobiální rezistenci. V důsledku toho, že se antibiotika podávají příliš často, <clears throat> jsou tu eh, rezistentní zárodky a to představuje riziko a důvod ke znepokojení. Použití antibiotik musí být sníženo, ale úplný zákaz jde příliš daleko. Potřebujeme spíše odpovědný přístup k předpisu antibiotik. Preventivní antibiot- použití antibiotik se tím sníží, omezí, což je skvělé, protože tady dochází k velmi eh, negativním situacím, které je možno eh, díky tomu eh, odstranit. Nicméně nemůžeme úplně zakázat preventivní použití antibiotik, protože někdy je potřeba eh, zvířeti antibiotika preventivně podat, tak abychom snížili jeho utrpení. Je tu tedy seznam od Agentury pro léčivé přípravky. Já si myslím, že eh, ten seznam je dobrý, protože je sestaven na vědeckém základu. Děkuji. A nyní paní eh, Aguilera Garcia. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ráda bych se připojila k blahopřáním na adresu obou zpravodajů. Blahopřeji a děkuji paní Krostet, ale děkuji také eh, panu Tanasesku. Já si myslím, že oba odvedli skvělou práci a to i eh, vzhledem k obtížnosti tématu, protože je to velmi technické. Ukazuje to i naše dnešní rozprava. Já jsem zpravodajkou u jiné zprávy, která se probírá ve výboru Agri a proto jsem právě tyto zprávy sledovala s, velkou, s velkým zájmem. V té mé zprávě jde spíše o krmiva. Konkrétně v mém případě jde o nařízení, které má upravovat eh, používání eh, léčivých přípravků při krmení samozřejmě, že tu jsou problémy, že je potřeba antibiotika omezit a proto jsem velmi ráda, že byl převzat kaskádový systém, tak jak navrhl výbor ENVY, výbor pro životní prostředí, protože si myslím, že návrh komise to významným způsobem zlepšil. A nyní se tedy dostáváme k postupu každý. Prosím. Gracias, señora presidenta. Děkuji. Antimakrobiální rezistence je velmi vážný zdravotní problém v Evropské unii a musíme udělat všechno, co je v našich silách, abychom proti tomuto jevu bojovali. Musíme využít všech opatření, která máme k dispozici. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za to, že je ambicioznější, než byla komise ve svém návrhu a že této zprávy využila, aby se toto úsilí zintenzivnělo. To je velký krok upředu. 25 tisíc úmrtí každý rok, to je dostatečné číslo. A také to samozřejmě má za důsledek velké náklady na zdravotnictví v Evropě. Musíme na tom dále pracovat. Mám s sebou ještě velký kus cesty, ale už teď jsme udělali eh, dobrý krok upředu a já bych eh, chtěl ještě jednou pogratulovat paní zpravodajce. Děkuji paní Dovarsi. Paní předkyně, děkuji. Já bych chtěla pogratulovat paní eh, Kroste, která vedla vynikající práci, která byla velmi otevřená v těch jednáních a, a eh, bylo jí naprosto jasné, že bude potřeba omezit na minimum používání antibiotik, protože tady souvislost s tím, že se neustále zvyšuje rezistence vůči eh, bakteriím. Potom je tady ta regulace prodej na internetu, zákaz toho profilaktického používání veterinárních přípravků, větší kontrola metafilaxe a e, také to, že nebude, e, e, nebude to podáváno všem zvířatům, když je jenom jeden ze stáda nemocný a také zákaz těch rezervních antibiotiků zvířat. Ale musíme také podpořit alternativy. Ano, můžeme se pokoušet snižovat používání antibiotik, ale na druhou stranu, a tady chci podpořit to, co říkal Martin Heusling, je tady homeopatie, a ještě o to moc nepatří. Měli bychom také eh, se snažit eh, bojovat proti bakteriím jiným způsobem. Eh, například samola, to se vyskytuje v nosích, mnoha, u mnoha chovů. A potom také víme, že dochází k akvakultuře, k těmto jevu, k nákaze. Tady se to také nějak neřídí, například u chovu lososu. Pan Caputo. Děkuji. E, legislativní rámec již si vyžadoval ve veterinární oblasti podstatné zlepšení z hlediska vnitřního trhu, struktury, dostupnosti léčiv, e, pobídek výzkumu a rozvoje a farmakovigilance. Tato zpráva vyšla vstříc hodně z našich potřeb a zabývá se mimo jiné i antibiotickou rezistencí, což je důležité, jsou tu pokyny pro členské státy, pokud jde o obezřetné využívání antibiotik. Potřebujeme více informací o tom, jak se antibiotika využívají, potřebujeme um, další plány, které budou odrazovat od eh, využití těchto léků profilaktickým účelům. Zejména některá antibiotika musí eh, být určena eh, a vyhrazena pro lidské eh, využití. Musíme se také ehm, postarat o to, aby byla antibiotika eh, na předpis a chránit tak životy zvířat i lidí. Děkuji. Takže tady eh, jde o přípravky k veterinárnímu uč, eh, užití. Pokud jde o tyto veterinární produkty, musíme oddělit od eh, lidských, protože eh, ty potřeby jsou dosti odlišné. Ve veterinárním sektoru tak je trh hodně rozštěpený a rozdrobený. Proto musíme investovat, abychom um, zlepšili um, systém licencování. Eh, jistě, že zvířata i nadále budou potřebovat eh, um, antibiotika, aby se nešířily choroby ze zvířat na lidi, ale musí být jasné, že ty produkty, které se dávají na trh, neškodí lidskému zdraví musíme také zabránit před používání um, antibiotiku zvířat ke konzumaci. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za slovo. Jsem velmi rád, že konečně budeme mít nařízení, které něco udělá proti rezistenci vůči antibiotikům. Rád bych připomněl, v Německu je to tak, že 88 eh, krutího masa která, které se prodává eh, v obchodech, eh, je zatíženo zárodky eh, rezistentními vůči antibiotikům. My jsme se tedy zaměřili na podniky větší. Já si myslím, že pro takovýto typ chov zvířat, chovu zvířat potřebujeme antibiotika a proto tady žádám o jednu věc. Až zítra budeme schvalovat toto nařízení, které je podle mého názoru velmi dobré, tak eh, bychom neměli polevit usnout na Vavřínech, ale měli bychom myslet na to, že to bude velmi tvrdý boj, že bude velmi náročné toto nařízení udržet a ubránit ho vůči uh, útokům zvenčí. Děkuji. Děkuji a tím jsme tedy ukončili postup k HDI a nyní dostane slovo pan komisař Andrew Kajtis. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, slyšeli jste moje vysvětlení. My, Představil jsem záměr komise, který stál při návrhu tohoto nařízení. Já jsem si vyslechl s velkým zájmem vaše názory. Je totiž důležité, abychom našli schodu na těch nových pravidlech, tak abychom eh, zlepšili dostupnost eh, veterinárních léčivých přípravků, ale abychom zároveň řešili rizika pro veřejné zdraví, která vyplývají právě eh, z užívání antibiotik ve veterinární medicíně. Komise tedy vítá ustanovení která se týkají antro, antimikrobiální rezistence, považuje je za pozitivní. Kromě toho Eh, vítám pozměňovací návrh, který přesně popisuje profilaktické metafilacké, eh, metafilatické použití antibiotik. Je potřeba, aby eh, metafilaktické použití tedy bylo omezeno na jednotlivá zvířata, která jsou Eh, ve velkém ohrožení nákazy. Já jsem tedy s velkým zájmem vyslechl zajímavou diskuzi o, eh, to, této téma, o tomto tématu i během trojstranných jednání. Samozřejmě, že tu zazněla i velmi důležitá věc a to jsou inovace. Použití nových inovativních způsobů léčby je velmi důležité. Je to důležité pro nás, pro všechny, protože inovace a přístup eh, veterinárním léčivým přípravkům, boj proti AMR, inovace to všechno si neodporuje. Naopak, inovace je základním nástrojem, díky němuž můžeme zaručit veřejné zdraví. Jsem si jist, že musíme diskutovat do mm, detailů i o mnoha jiných otázek, otázkách. Eh, například musíme dále podpořit sběr dat. Možná, že se zdá, že to bude představovat dodatečnou eh, administrativní zátěž, ale já si myslím, že na základě dobré práce Evropského parlamentu budeme schopni dosáhnout těchto eh, cílů v blízké budoucnosti. Já bych tedy rád ještě jednou poděkoval paní zpravodajce, paní Groste, to ta, také druhému panu zpravodaji, pan, panu Tamasesku za jejich skvělou práci. Nyní je tedy na radě aby se připojila k dobrému příkladu, aby následovala Evropský parlament, aby se vyslovila k těmto návrhům tak, abychom mohli dosáhnout schody v prvním čtení. Mohu vás ujistit, že komise to bude podporovat a bude se snažit o to, abychom co možná nejdříve dosáhli dohody s radou. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní tedy se vrátíme k oběma zpravodajům a jako první dostane slovo paní Grostet. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejprve dovolte, abych poděkovala všem kolegům, kteří v této rozpravě vystoupili. Chci jim poděkovat hlavně za jejich podporu. Musím říci, že globálně vzato tady panuje pocit uspokojení s tím, co je obsaženo v této zprávě, ale to je všechno eh, výsledek kolektivní práce. Rozhodně to není jenom moje zpráva, je to zpráva celého Evropského parlamentu a za to bych chtěla obzvláště poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se účastnili celé řady různých schůzí, kde jsme museli řešit eh, kolikrát velmi eh, technické složité věci, museli zohledňovat specifické podmínky některých zemí a přitom mít na paměti ty hlavní cíle, tedy, které se tady všichni uznali. Boj proti Eh, makrobiální rezistenci. Eh, Nechci tady všechno opakovat, už to říkal pan komisař, ale to je úplně hlavní věc. Ale dále také jde o podporu inovací, protože tady máme velmi palčivý nedostatek léčebných přípravků pro eh, veterinární účely. A proto jsme se neustále snažili najít to správnou rovnováhu mezi tím bojem proti mikrobiální rezistenci a podporou inovací a ochranou údajů a Eh, patenty, tam šlo to, jestli jde o druhy, které jsou eh, velmi rozšířené nebo méně rozšířené, ale šlo také například občanstva, kde existuje velký problém a kde jsme nakonec se rozhodli jim zajistit 20 letou ochranu, tedy těm léčebným přípravkům. A potom um, jsme také eh, zavedli nový systém kontroly v různých oblastech a snažili jsme se tím ošetřit všechno, co by mohlo být důležité v rámci eh, tohoto nařízení o veterinárních léčivých přípravcích. Dále jsme snažili zohlednit dopad na životní prostředí, to také zmiňovala řada kolegů. Pokud bych na závěr měla to zhrnout do nějakého sdělení, tak je to určitý apel na to, abychom eh, podpořili velkou většinu tuto zprávu, protože to by nám potom mohlo umožnit vyvinout tlak na radu, aby se už nestrácel žádný další čas, abychom tedy mohli začít ve jednání s eh, radou. Mám velkou obavu, že rada eh, to bude trochu ignorovat, dá se na čas a bude se tvářit, že se jí to netýká, což by bylo velmi závažné, protože tady jde o zdraví zvířat, zdraví lidí a ještě jednou vám děkuji eh, za tu vaši eh, podporu. Pokud to schválíme velkou většinou, tak tím věneme o to větší tlak na radu. Děkuji vám, paní Grostet. A posledním řečníkem je pan Tanesesku. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Rád bych začal poděkováním zpravodajce Grostet a všem stínovým zpravodajům, všem kolegům za jejich práci, za vynikající spolupráci, kterou jsem měl v obou složkách. Chci potrhnout skutečnost, že prostřednictvím těchto dvou zpráv dostáváme jasnější a lépe přizpůsobenou legislativu, která je více přizpůsobena veterinárnímu eh, sektoru. A Vytvořili jsme eh, tak příznivý rámec i pro rozvoj nových léčiv. Zítřejší hlasování představuje obrovský krok k ochraně zdraví zvířat i lidí, i boje proti antimikrobiální rezistenci. Já doufám, že se nám dostane vaší podpory v tímto směrem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji všem účastníkům. Tím eh, skončila společná rozprava o tomto. Eh, Ten bodu budeme hlasovat zítra.